Uh, ladies and gentlemen, could I invite, um... Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Začneme schůzí výboru. Poprosím, aby někdo z vás šel najít pana Mendese, který má na starosti první bod. A než dorazí, tak bych rád všechny přivítal dnes odpoledne v této temné místnosti, omlouvám se za to, na dnešní odpolední schůzi. Vím, že tady není příliš mnoho prostoru, ale máme ještě další místnost, ze které je možné poslouchat tuto schůzi a navíc se naše schůze vysílá po internetu a z toho důvodu chceme začít včas. Jenom na samý začátek bychom měli pár oznámení, ale ještě předtím vás požádám, abyste schválili návrh pořadu jednání. Zdá se, že nikdo nemá nic proti. Návrh pořadu jednání byl tedy schválen. Chtěl bych oznámit několik rozhodnutí ze schůze koordinátorů, která právě proběhla. Za prvé, jmenovali jsme zpravodaje pro řadu nových zpráv z vlastního podnětu. Dohodla se na nich konference předsedů. Budoucnost evropské standardizace, tu udělá pan Edvard Kožišník ze skupiny ECR. Dopad reklamy na chování spotřebitelů, to bude mít na starosti skupina EPP. Obecný dohled nad trhem a bezpečnost výrobků, tato směrnice eh, bude zpracována ve zprávě skupinou SAD. Jsou to velmi důležité zprávy, které povedou k další legislativní práci. Kromě toho také budeme mít stanovisko pro právní výbor k propojení obchodních a podnikatelských rejstříků. Petiční výbor nám předal petici, která žádá vyhodnotit téma zákazu dovozu klokaního masa a kůže a kožešin do Evropské unie. Koordinátoři se rozhodnou, kdo to bude zpracovávat. A v tomto kontextu bych chtěl poděkovat koordinátorům a poslancům a poslankyním z eh, výboru za to, že spustili ve Štrasburku minulý týden klíčovou debatu ke třem zprávám z vlastního podnětu paní Dun, Head a Buzoj, které se týkaly hodnotí, hodnocení vnitřního trhu spotřebitelské ochrany a solvitu. Koordinátoři se také zhodli na pracovním programu na cestu do Švýcarska během týdne pro vnější aktivity v květnu, kdy tento výbor navštíví mezinárodní instituce ve Švýcarsku, především Mezinárodní normalizační úřad a, Evropskou, a hospodářskou komisi OSN pro Evropu. A to v rámci přípravy zprávy z vlastního podnětu o normalizaci, o standardizaci. Kromě toho jsem také zmínil, že existuje nový postup, na základě kterého má komise provádět strukturovaný dialog s příslušnými komisaři o programu legislativní práce na rok 2010 a 2011. Takže to připravujeme. A určitě vás bude zajímat, že, cituji, máme určitý počet eh, zásadních priorit, které je třeba schválit. A kromě toho také možná najdeme i řadu negativních priorit. Jinými slovy, to je to, co výbor dělat nechce. Takže mám pocit, že to bude velmi zajímavá diskuse o negativních prioritách, tedy o tom, co dělat nechceme. Koordinátoři se navíc budou zabývat eh, semináři a nakonec se budeme zabývat tím, jak reagovat na Evropskou strategii 2020. Dobrá, tím se dostáváme k významné zprávě pana Manderse, která se týká názvu textilí a souvisejícího označování textilních výrobků etiketami. Máme tady stínové zpravodaje, paní Šeldemouse, paní Komi, paní Rüle, paní McClarken, ta je tady také, předpokládám. A paní Svensson, ta tady není, paní Sabine. Pane Mandesi, máte slovo abyste nám poskytl aktuální informace o tom, jak probíhá hodnocení vaší zprávy. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jste všichni dostali můj koncept. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajcům a zpravodajkyním za skvělou spolupráci. Jsem velmi rád, že se společně díváme stejně na budoucnost označování textilní výrobku etiketami. Minule jsem tady měl sebou sportovní kalhoty a potom jsem našel ještě lepší případ označování výrobku v obchodě. Toho určitě bychom se měli zbavit. Rozešlu vám to, nechám to kolovat. Na takovém malém kousku máme <laughs> oblečení máme čtyři nálepky Je to prostě neuvěřitelné. Když máte ve 23 jazycích říct, že to je polyamid, tak to vypadá ve výsledku poměrně divně. My jsme tedy požádali komisi v mém návrhu zprávy, protože si uvědomuji, že není možné předložit standardizované velikosti a pouze na základě jednoho jazyka nebo symboly, že bychom tedy museli vyhodnotit nejprve dopady. Tak v podstatě ve zprávě jsem požádal, aby byly vyhodnoceny dopady u řady jednotlivých řešení, které je třeba proskoumat a potom pokud by to bylo potřeba, pokud by to žadatelé chtěli, pakliže by se tato řešení vyplatila a pakliže by byla proveditelná i pro příslušná odvětví, tak požádáme o zjednodušené etikety, na kterých by se objevovaly pouze nezbytné informace, důležité informace a nikoli řada údajů, které spotřebiteli k ničemu nejsou. Já vím, že politici někdy chtějí spíše přidávat takovýto obsah. My teď chceme se těchto informací zbavit na etiketách, ale zároveň žádáme komise, aby zjistila, jestli tyto informace se nedají poskytovat jinak. Konec konců žijeme v digitálním světě a pak, když se spotřebitel chce tyto informace dozvědět, zajisté je bude schopen najít jinde. Takže jsem přinesl tento vzorek, abyste viděli, jak daleko informovanost v některých případech zachází. Stejně potřebuji brýle, abych přečetl, co na té etiketě je. Požádali jsme tedy komisi, aby v revizní doložce do dvou let vytvořila studii. Je, určitě je to studie, která bude potřebovat dost času, má ale proběhnout dobře. Kromě toho jsme také rozšířili rozsah působnosti a to na základě toho, že se povinně má zmiňovat typ textilního vlákna. Velmi často tam jsou ale e, zapracovány výrobky živočišného produktu, e, původu a myslím si, že spotřebitelé mají právo na toto vědět. Na druhou stranu, a o tom už jsme hovořili s komisí, Jako u symbolu i u definici potřebujeme určitou standardizaci na úrovni Evropské unie a musíme dát komisi čas na to, aby vytvořili takovéto definice. Třeba teď se snaží definovat kůži. Já jsem měl pocit, že jsme to všichni věděli, ale zjevně neexistuje konkrétní definice kůže. Nemáme metody testování, které by byly standardizovány z evropské úrovně. Takže komise musí dostat čas na to, aby tyto metody vytvořila. Bylo mě řečeno, že mají o tuto práci zájem, pakliže jim na ní dáme čas. V návrhu zprávy chybí ještě další věc. A to, že některá tato opatření předáváme prostřednictvím aktů v předané působnosti komisi a následně tedy komisi dáváme i čas vytvořit třeba metody pro testování a definice. To je totiž eh, v těchto případech nezbytné pro dosažení právní jistoty. Naším hlavním cílem je zjednodušit nálepky, poskytovat pouze ty informace, které jsou nezbytné. Pakliže chce spotřebitel informace navíc, měl či měla by dostat možnost si to najít někde jinde. Informace třeba týkající se životního prostředí anebo zdraví. Jestli chcete, pane předsedo, tak já to opravdu nechám kolovat, s tím, že mi to tedy musíte vrátit. Ale chci, abyste si prohlídli, jak tady ty etikety vypadají. Zrovna jsem to koupil, je to opravdu malý kousek oděvu. A jsou tam veškeré ty etikety k tomu, jak se má eh, o tu látku pečovat a podobně. My jsme zkrátka chtěli, aby se to všechno centralizovalo a zjednodušilo a chceme navíc připravit eh, se v právní úpravě i do budoucnosti, kde lidé stále více kupují zboží přes internet a i tam je potřeba zajistit právní jistotu a informace. Doufáme, že tato zpráva si získá velkou podporu, bude schválena a v každém případě si rád vyslechnu připomínky ostatních kolegů a kolegyň. Já vám děkuji za vaši velmi zajímavou prezentaci. O půl páté přijde komisařka Redingová, takže nám nezbývá moc času. Teď mám paní Komie Demoza, Mekrile a další. Ptám se ještě, jestli se někdo hlásí na seznam řečníků. A rád bych vám dal indikativně dvě minuty na vaše vystoupení a budeme vás eh, časovat. Takže poprosil stínové zpravodaj, aby se omezili na dvě minuty. Myslím, že bychom měli Eh, umožnit více rozpravy ke zprávě pana Mendrse. Vidím, že tady ještě z komise pan Dirao, kterému také dáme dvě minuty, aby mohl zareagovat. Takže paní Kome. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Pan Mandels už poskytl mnoho detailů. Já bych se naopak chtěla soustředit na jeden z cílů, který chceme dosáhnout pomocí tohoto nařízení. Jednotnost velikostí. Je to velmi e, diskutovaný argument, ale myslím si, že bychom mohli tento systém harmonizovat. Jedná se o velikosti obuvy a velikosti oblečení. Cíl je ten samý, zjednodušovat. Proto můžeme používat piktogramy. Nemusíme vytvářet tisícovky nových obrázků, ale můžeme využívat již existující piktogramy. V případě potřeby bychom mohli použít eh, nový piktogram a v takovém případě by se použil pouze pro umělé nebo syntetické látky a bylo by tam číslo, abychom mohli zjistit, o jakou látku jde. Pokud jde o označování etiketami, stoprocentně souhlasím s tím, co řekl pan Mandels, musíme zjednodušovat. Například můžeme nabízet dodatečnou informaci, ne přímo na etiketě. Nebylo by to vytištěno, ale mohlo, mohla by se informace získat například v obchodě nebo jiným způsobem. Pokud jde o označování původu, o tom ještě diskutujeme. Chtěli bychom, aby bylo možné označovat takovým způsobem, který by byl příznivý pro všechny. Nechceme tedy žádný střed. Chceme se shodnout se všemi stranami. Pokud jde o označování materiálu pocházejících ze zvířat, souhlasím s panem Mandelsem. Děkuji vám a děkuji, že jste čas. Paní Šaldemoza. Děkuji. I já budu velmi stručná. Nejprve chtěla poděkovat panu Mandersovi. Myslím, že se mu daří eh, nás zapojit eh, do této problematiky, už jsme se tím zabývali mnohokrát. Já podporuji většinu vaší zprávy, budu mít několik pozměňovacích návrhů. Myslím, že je důležité, abychom zajistili abychom eh, vytvořili toto označení pro 100% směsí vláken, tak jak tomu bylo v předešlém textu. Souhlasím i s dalším označováním surovin, o tom už jsme se tady také bavili. Těžko ale dospět k nějakému závěru, jaké etikety poskytnout spotřebitelům. Proto si myslím, že bychom měli pořídit hodnocení dopadu. A doufám, že to nám navrhne nějaká dobrá řešení. Pro sociální demokraty je nesmírně důležité, aby každý byl schopen pochopit toto označení. A proto si nemyslím, že úplně dobře, aby lidé museli jít na internet a tam hledat vysvětlení eh, těch značek, když se chtějí něco koupit. Nicméně celkově podporujeme myšlenku vytvoření hodnocení dopadu a to by nám mohlo nabídnout různá řešení a také bychom se měli zasadit o harmonizaci velikostí v Evropě. Děkuji paní Šaldemo za paní Rüle. Já se musím eh, trošku ohradit vůči tomu, co říkali eh, s těmi zpravodaji. Myslím si, že je to zbytečné. Myslím, že piktogramy už jsou dobře známé, už jsou tady nějakou dobu a všichni se v tom dobře vyznají. Jsem proti tomu, aby eh, bylo potřeba sestavovat informace z internetu. Myslím si, že pokud si chci něco koupit, tak se chci podívat, jaké je složení a když těch informací je příliš, tak eh, si vezmu nůžky a prostě tu etiketu ustřihnu. Těch příkladů můžeme eh, najít spoustu, že na oblečení jsou všechny ty etikety tak jako tak ustřiženy, když je nosíme ale potom, když chci prát, tak bych chtěla vědět, jaké to má složení a jak to mám prát. A potřebuji si najít složení té textilie. A potom jsem ještě trochu překvapena e, tím odkazem na zvířecí nebo živočišné výrobky e, živočišného původu. Víme, že máme e, už zákazy používání určitých živočichů, jako jsou kočky a tak dále. Uh, um, Děkuji, paní McLaren. Děkuji. Myslím, že bychom se měli pamatovat, jak říkal pan Manders, že chceme zjednodušit označování. Nechceme k tomu něco přidávat, protože bychom mohli dospět k tomu, že tam bude informace, která pro spotřebitele není vůbec užitečná. A proto bychom se měli zaměřit na základní informace. K pozměňovacímu číslo 50 to jsou asi nejkontroverznější věci. Neměli bychom příliš toho nařizovat a neměli bychom si příliš slibovat o těch zjištění, které nám potom komise předloží. Je důležité, aby hodnocení dopadů vzniklo, podíváme se na ten výsledek a budeme se snažit najít ty oblasti, kde musíme něco řešit, spíše než předpisovat, co chceme, aby ta zpráva eh, popsala. Takže bych eh, tady změnila znění, abychom nepředjímali tento text, abychom nemonitorovali a nenařizovali něco i podnikům spíše než jenom se snažili zlepšit ochranu spotřebitelů. Pan Arias se také přihlásil, takže můžete být velmi stručný. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom něco přidat. Hovoříme zde o strategii 2020 a jsme v digitálním světě. Možná že žijeme v období té nejdůležitější revoluce. Takže já si myslím, že je důležité zjednodušovat. Myslím, že si můžeme vypomoci novými technologiemi při označování. V případě oblečení, která nám ukázal pan Mandels, je pravda, že označení etiketa je větší než samotný kus oblečení. Takže já si myslím, že je důležité, abychom vyvážili informaci na etiketě s dodatečnou informací, která může mít poskytnuta například prostřednictvím internetu. Děkuji. Uh, Děkuji všem, kteří vystoupili a teď bych chtěl dát slovo panu Deraovi z komise. Mohl byste se také vyjádřit k návrhu pana Mandrse, aby vzniklo hodnocení dopadů a kdybyste nám mohl říct, co si o celém návrhu myslíte. Děkuji. Já budu velmi stručný. Toto nařízení zjednodušuje předchozí nebo současnou legislativu. A týká se to pouze jedné povinnosti v souvislosti s označováním, a to je složení eh, vláken nebo směsi vláken v textilních výrobcích. Jinak eh, ostatní věci se provádějí na dobrovolném základě, nejsou stanoveny zákonem. A proto bychom chtěli se podívat na to, jak to v této oblasti vypadá. Rádi bychom zahájili rozpravu, která by se týkala všech těch ostatních otázek, které tady byly zneseny, tak abychom je posoudili se zainteresovanými stranami, se zástupci podniků, spotřebitelů a odborů. A pokud bude potřeba, tak se píšeme hodnocení dopadů pokud bude potřeba předložit nějaký další legislativní návrh, pokud se na tom všichni shodnou. Nicméně v první řadě také se to týká těch eh, výrobků živočišného původu. V první řadě si musíme počkat na posouzení a teprve po něm budeme schopni předložit nějaké návrhy. Teprve poté, co budeme vědět, jestli je potřeba s tím něco dělat. Děkuji vám. Pokud jsem to správně pochopil, tak chcete nejprve vyřídit tento návrh a teprve potom provádět posouzení těch ostatních aspektů. Nechcete to e, zpracovat, to, co navrhoval pan Manders do toho současného návrhu. Ano, to je náš postoj. Myslíme si, že bychom tady mohli mít ustanovení o zprávě k těm dalším možnostem označování textilí. Myslíme, že by bylo přehnané zahrnovat tady všechny podrobnosti, které jsou obsaženy v těch pozměňovacích návrzích. Uh, Děkuji. Já vím, že tady máme zástupce předsednictví, nevím, jestli se ti chtějí přihlásit do slovo. Chcete se přihlásit slovo, pane Presvo? Krespo? Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych vám chtěl pouze říci, že v radě jsme prakticky dokončili náš text. Byly tam některé výhrady k přeskumu, doufáme, že budou za nedlouho staženy. My jsme si se zájmem vyslechli vaši diskusi zvláště závěry a studii, kterou jste nás pověřili, došli jsme k podobným závěrům. My chceme, aby diskuse o rozšíření působnosti a o dalších požadavcích týkajících se směsi textilních vláken, že tato diskuse by měla být odložena a mělo by k ní dojít až po vyhodnocení dopadu komise. Nyní bychom měli umožnit, aby vylepšení z textu začaly platit co nejdříve. My se chceme eh, pustit do práce se spravodajem, se stínovým spravodajem, abychom co nejdříve dospěli k dohodě. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane Krispo. Pane Mandersi, chtěl byste jenom zhrnout naše současnou situaci a také se prosím vyjádřete k termínu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Po vyslechnutí diskuse si myslím, že prakticky všichni chtějí zjednodušené etikety. Chtějí více evropské standardizace a pan Dera nám popsal ten cíl s tím, že teď je potřeba co nejdříve přijmout toto nařízení a potom si nechat vypracovat posouzení dopadů. která by se vyjadřovala k dalším informacím na etiketách. Komise už oznámila, že je připravena k tomu a já doufám, že se nám podaří nakonec nalézt eh, do, do eh, kompromisní řešení. K tomu časovému harmonogramu, k termínu, já tady mám, říká vám předseda, víme, že ten termín je 19. března, což je tento týden, zvažování 27. Pardon, dubna a potom se o nich o několik dní později bude hlasovat. Pokud si všichni souhlasí, tak eh, budeme postupovat tak, jak jsem právě řekl. Takže 19 března, termín předkládání pozměňovacích návrhů do 12 hodin, zvážení eh, pozměňovacích návrhů 7. dubna a hlasování 8. dubna na výboru. A teď přejdeme k dalšímu bodu našeho programu. Já jsem velmi rád, že mohu mezi námi přivítat druhou místo předsedkyni komise a komisařku, která má na starosti spravedlnost a celou řadu dalších věcí. Má velmi obsáhlé portfolio a pro nás je zejména zajímavá legislativa v oblasti značek a pozřebitelské právo. Paní komisařku znáte velmi dobře, už mezi nás přišla mnohokrát, je velmi úspěšnou komisařkou, v minulosti byla komisařkou pro informační společnost a proto jsem také velmi rád, že Vivian mohu opět přivítat poprvé v její nové funkci a jsme velmi rádi, že s vámi můžeme hovořit o takto důležité věci. Byli jsme s vámi včera v Madridu a vím, že máte celou řadu důležitých věcí, které nám budete chtít oznámit. Nejprve nám tedy dáme slovo a potom budou moci eh, zareagovat naši kolegové, nejprve koordinátoři za hlavní politické skupiny a pan zpravodaj Šváb. Takže paní komisařko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Malcolme. Děkuji také za to, že jste mě dali možnost vystoupit v tomto výboru. Ti z vás, kteří mne znají, vědí, že během celé své politické kariéry jsem měla ke spotřebitelům velmi blízko. S Malcolmem jsme spolu řešili telekomunikační otázky, především co se týče větších práv a větší ochrany spotřebitelů. Musím říci, že Evropský parlament mne vždy v těchto oblastech podporoval. Měla jsem to štěstí a doufám, že naše spolupráce bude i nadále probíhat ve stejném duchu v oblasti směrnice o právech spotřebitelů. Myslím si totiž, že je potřeba abychom dospěli k určitému průlomu v této důležité oblasti právní úpravy. Vím, že už měsíce probíhají poměrně kontroverzní diskuse, a to jak v parlamentu, tak v radě. Vím také, že vy chcete znát veškeré dopady na spotřebitele, které by vyplývaly z tohoto textu. Mimochodem, i vaše komunikace s národními parlamenty se ubývá, ubírá tímto směrem a já myslím, že je důležité, abyste tuto komunikaci ještě posílili. V době krize především je potřeba posílit ve spotřebitelích pocit, když nakupují přeshraničně, že mají chráněna práva. Pakliže tento pocit eh, neposílíme, tak oni budou méně nakupovat. A to je, to by byla Evropa, ve které bychom nechtěli žít, bylo by to také špatné pro podniky. A z toho důvodu předkládaný text byl záměrně velmi ambiciozní. Co se týče minimální harmonizace stávající ochrany spotřebitelů, tedy příslušné směrnice, se ani nepřibližuje schopnosti vytvořit jednotný trh pro podniky a pro spotřebitele. Zároveň asi všichni budeme souhlasit s tím, že potřebujeme, aby tento vnitřní trh, na kterém potenciálně je půl miliardy spotřebitelů, fungoval řádně. Když se třeba podíváme na svět internetu, tak tam vnitřní trh v podstatě končí. Podle našeho průzkumu 61% přeshraničních transakcí, 61% nemůže být dokončeno, protože příslušný internetový obchod neobsluhuje zemi, ve které kupující je. Dívám se na kolegu z Lucemburska. A já vím, jaké problémy tam máme, protože člověk udělá krok a už je za hranicí v Lucembursku. Nicméně, jiný průzkum ukázal, že pouze 12 uživatelů internetu v Evropě mají pocit, že provádět takovéto transakce je bezpečné. A to se ani netýkalo přeshraničních transakcí, mají prostě obavu i z národních transakcí. Třetina uživatelů na druhou stranu by ráda užívala internet k takovýmto přeshraničním transakcím, nicméně činí tak pouze 7%, a to proto, že nemají dostatečný pocit bezpečí přicházíme o potenciální příjmy v, ve výši stovek miliard, pakliže bychom měli takovýto jednotný trh, na kterém by se i v internetové podobě mohli spotřebitele pohybovat. A vzhledem ke krizi, a tím se dostávám tam, kde jsem začala, můžeme si dovolit přicházet o takovéto příjmy? Myslím si, že ne. Jak chceme vytvořit tento vnitřní trh? využijeme plné harmonizace? Víme, že když bychom měli jednu sadu pravidel pro spotřebitele, tak by bylo pro malé a střední podniky daleko jednodušší dosáhnout na spotřebitele po celé evropské úrovně, eh, u, unii. Navíc malé a střední podniky by sami si uvědomili, že mohou pracovat i v zahraničí. Komise by mohla provádět panevropské informační kampaně o právě spotřebitelů, což je v tuto chvíli poměrně těžké, protože právní úprava není jednotná. A pak, když spotřebitel zná svá, správ, svá práva, může více věřit přeshraničním nákupům a realizovat je. No ale to všechno vyžaduje směrnici o právech spotřebitelů. vysoká a tato směrnice musí obsahovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Obsahuje. Mám pocit, že když se dívám na vás všechny, tak eh, z mimoverbální komunikace mě říkáte, že ne. Já chápu, co leží členským státům Evropskému parlamentu na srdci a rozumím tomu velmi dobře. Pochopila jsem totiž od vás, že pro některé členské státy by plná harmonizace znamenala snížení stávající úrovně. Nižší ochranu spotřebitelů než v tuto chvíli. No a to se dosti těžko vysvětluje. Jak můžeme evropským spotřebitelům v nějaké zemi říci, že jsme přijali směrnice, abychom chránili jejich práva a že následně ta práva byla snížena? Takže těmto obavám moc dobře rozumím a pokusím se je objasnit. Ale jak? Možná nejjednodušší by bylo říct, dobrá, tak pozvedneme úroveň všech. Na druhou stranu si ale nejsem jistá, jestli všechny členské státy si budou myslet, že to je rozumné řešení. Na druhou stranu, zjevně ve všech otázkách stávající systém, stávající úprava nezajišťuje dostatečnou ochranu. Takže jsem připravena pracovat s parlamentem i s radou na zlepšení této situace. Podívala jsem se na pracovní dokument eh, pana zpravodaje Švaba a v tomto pracovním dokumentu ukazuje, že parlament přistupuje velmi tvůrčím přístupem způsobem k nacházení vyvážené cesty ku předu. Zdali harmonizace z návrhu komise z roku 2008 postačí nebo bude dostatečně zacílená na problémy, které chceme řešit, to se uvidí. A konec konců chceme zde řešit problematiku jednotného trhu. V podobných oblastech si myslím, že je potřeba vždy hledat nejpraktičtější řešení. A mezi nejpraktičtější řešení patří zabývat se možností zacílené harmonizace. Třeba by šlo zavádět plně harmonizovaná pravidla týkající se distančních a smluv a umožnit v případě smluv uzavíraných fyzicky dvěma osobami určité výjimky. Takže potom plná harmonizace pro svět internetu by třeba nakonec mohla připravit podmínky pro více harmonizace i mimo internet. Tím, že by se reálný svět řídil následně příkladem světa virtuálního. Podívejme se ale nyní na hlavní aspekty tohoto návrhu a na to, kde bychom se mohli posunout ku předu. Existuje tady pět hlavních oblastí, s tím, že ne všechny jsou stejně náročné. Za prvé, co se definic týče, tak já vím, že vy jste odvedli velký kus práce, rada odvedla velký kus práce na koherentních pravidlech a jsem přesvědčena, že v této oblasti se nám podaří posunout věci ku předu. Myslím si, že tady by bylo možné plně harmonizovat všechny definice. to pravděpodobně bude na celé záležitosti nejjednodušší. Vím, že někteří spíše říkají, že bychom tam měli mít klauzuly, která se týká, nebo doložku, která se týká vzájemného uznávání. Mám své pochybnosti. Vzájemné uznávání možná vyřeší tuto záležitost pro podniky, ale přesouvá právní nejistotu na spotřebitele. Protože spotřebitel se potom dostane do právnické džungle fragmentovaných úprav. A to je situace, kterou bychom nechtěli připustit. Takže tady v této oblasti mám opravdu výrazné pochybnosti. Za druhé, co se týče informací před uzavřením smlouvy. To je, myslím, daleko složitější oblast. V některých zemích existují detailní pravidla pro určité sektory, jako třeba zdravotnictví, anebo nemovitosti, na které může mít tento návrh velký dopad. Navíc je to oblast, ve které je potřeba přistupovat k věci velmi pragmaticky a měli bychom se soustředit na ty transakce, které opravdu mají rozměr jednotného trhu a zároveň minimálně harmonizovat eh, smlouvy uzavírané fyzicky dvěma osobami. Třetí prvky přímý prodej a prodej na dálku. To je oblast, kterou je potřeba posunout dopředu, chceme-li posílit obchodování po internetu. Většina vlád uznává, že je potřeba, chceme-li dosáhnout vnitřního trhu, tuto oblast posunout dopředu. Je proto třeba plně harmonizovat specifická pravidla, která by umožnila přímým prodejcům a prodejcům na dálku pracovat i mimo hranice svých členských států. Na svém začátku jsem citovala několik čísel, ze kterých vyplývalo, že zatím v tuto chvíli se příliš mezi, na mezinárodní scéně nepohybují. Například 14-denní možnost odstoupit od smlouvy by dala, by poskytla právní jistotu, kterou potřebují tito prodejci pro přeshraniční transakce, kupní smlouvy. Abychom vytvořili rovné podmínky, tak musíme mít pravidla týkající se dodávek, zboží, prodeje přes internet a pře- přecházení rizika. Tato pravidla se liší zemi od země. Třeba v Německu a riziko ztráty přechází na prodejce až do chvíle, kdy je zboží přebráno spotřebitelem. Zatímco v Itálii toto riziko přechází na spotřebitele ve chvíli, kdy podepsal smlouvu. No a potom dosti těžko tyto dvě pozice, které v podstatě stojí proti sobě, harmonizovat. A kde tam najít zlatou střední cestu? Na druhou stranu také musíme mít pravidla týkajících se a, náprav, opatření. To je další složitá věc protože není vždy jasné, kde leží hranice mezi eh, těmito opravnými prostředky z národního práva. Například ve Spojeném království můžete odmítnout převzít produkt, zatímco Francie má záruku týkající se skrytých vad. Takže to je jenom typický příklad toho, že právní úprava vypadá ve dvou členských státech jinde. Plná harmonizace veškerých opravných prostředků si myslím, že by nebyla úplně reálná. Toto je oblast, kde si myslím, že bychom měli odlišovat eh, třeba prodej online, a tedy transakce, které jsou, důležité, které jsou důležité pro vnitřní trh, od kontraktů, které se uzavírají fyzicky mezi dvěma osobami. A to navrhuji jako řešení, protože chci, aby se naše vyjednávání posunulo dopředu. Teď otázka nespravedlivých smluvních podmínek. Pakliže bychom tady si zvolili jednu evropskou doložku týkající se spravedlnosti, spravedlivosti těchto podmínek, tak národní orgány a soudy by pořád mohly vyhodnocovat neférovost takovýchto podmínek. Evropská pravidla mají zajistit, aby národní orgány a národní soudy se držely stejných standardů, když vyhodnocují následně smluvní podmínky. Takováto pravidla by neměla dopad v tom smyslu, že by jim odebírala právo vyhodnocovat tady tyto smluvní doložky v jednotlivých případech. Takže tady si myslím, že bychom mohli dosáhnout plné harmonizace. Potom ale tady máme ještě další složitější otázku. A ta se týče seznamu smluvních podmínek, u nich se předjímá jejich nelegálnost, protože do tohoto seznamu by se nedalo přidávat na národní úrovni. A tady bychom měli jednu možnost, a to mít uzavřený seznam zakázaných smluvních podmínek pouze pro distanční smlouvy. S tím, že zase bychom učinili nebo vytvořili flexibilnější podmínky pro smlouvy, které jsou uzavírány fyzicky mezi dvěma osobami. To je tedy návrh od komise, není to psaný návrh, psaný návrh komise máte na stole, ale je to návrh komisařky, který se snaží tuto situaci odblokovat. Chci totiž, abychom jako dva zákonodárci společně pracovali na řešeních, která by byla ve prospěch jak podniku, tak spotřebitelů protože já si myslím, že můžeme dosáhnout obého, že to, tyto dvě věci si neprotiřečí. když budeme schopni nakonec se dopracovat k dobrému textu, bude to, ve zna, bude to a, v zájmu obou skupin, které zastupujeme. Takže chci pomoci tímto způsobem takto vylepšit text, který máme před sebou. Já ti děkuji, Vivian, za to, že jsi velmi jasně popsala budoucí směr kupředu, kterým bychom se měli ubírat. Bylo to velmi užitečné. Podíváme se na to, co si o tom myslí naši kolegové. Takže nejprve bych navrhoval, seš tady až do půl šesté, jestli se nepletu, Vivian. Takže máme poměrně dost času na důkladnou diskusi a proto to vezmeme v, po třech, tak a potom dáme věn šanci odpovědět. Na seznamu mám teď pět stínových zpravodajů, pan Švá, paní Gepard, pan Rošvo, paní Turnen a pan Tarantefelis a Šaldemoza Buzoj, Korej de Campos, Staller, Rani Rapty. A paní Rüle, hlásí se ještě někdo diskuse? Pan Elias? Prakticky všichni tedy. Vezmeme to po třech. Kdybyste mohli jasně sformulovat své otázky a paní komisařka s námi tady povede dialog. Takže nejprve pan Švá, paní Gepard a pan Rošfor jako první blok. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych vám chtěl poděkovat jménem EPP a říct si, že si velmi vážíme, že jste tak rychle mezi nás přišla a že jste eh, se rozhodla eh, zasadit o přijetí této směrnice. Jsme velmi rádi, že se angažujete o to, abychom měli spravedlivý, spravedlivou vyváženou úpravu zohledňující práva spotřebitelů na straně jedné, ale že také myslíte na to, že vnitřní trh na kterém se všichni pohybujeme, který využíváme, tak aby eh, se dále vylepšoval. A jsem také už velmi rád, že jste včera v Madridu říkala, že na mnoha místech bude potřeba eh, nebo je možné dosáhnout zlepšení pro spotřebitele bez toho, bychom způsobovali potíže pro podnikání na vnitřním trhu. Já chci říci, že nemůžeme přijímat nějakou směrnici, která by omezovala práva spotřebitelů. Já jsem velmi rád, že jste tento cíl podpořila ve svém vystoupení. Kromě toho je také nesmírně důležité, abychom naplnili i cíle Lisabonu. O to nám jde tady eh, v parlamentu také, protože máme nové pravomoci v oblasti přijímání legislativy a myslím, bychom se společně měli pokusit o to, aby návrh, který tady schválíme, byl přijatelný i pro radu. A na celé řadě míst budeme muset přemýšlet o tom, jak Eh, více zapojit zúčastněné strany. Vy jste se zmiňovala o kapitole číslo 5, eh, hovořila jste o různých možnostech, eh, o kterých jste už diskutovali na úrovni kabinetu. Myslím, že existují různé úvahy, které by vedly k tomu, že organizace spotřebitele, ale také malé střední podniky v tom vidí nebezpečí, že bychom příliš harmonizovali až to sjednocení těch předpisů by znamenalo méně flexibility, takže růz... víme, že různé praktiky jsou dnes zakázány a proto bychom měli více dbát na to, aby organizace spotřebitelů a zástupci průmyslu byli více zapojeni do eh, toho hlásit komisi nové negativní praktiky, které by znevýhodňovaly spotřebitele, které se objevují na trhu tak aby eh, v reakci na eh, to, co říká tato občanská společnost, abychom mohli eh, sjednat nápravu a byl bych velmi rád, kdyby se to mohla podpořit. A druhá bod, druhý bod, o kterém jste hovořila, je otázka oddělení smluv uzavíraných na internetu a mimo internet. Jsem velmi rád, že jste flexibilní v této věci, že jste připravena k diskusi Nicméně na základě také diskuse, kterou jsme vedli v Madridu, se odvažují říci, že spousta spotřebitelů v tom bude vidět určité riziko, protože spotřebitel, který by měl rozlišovat a teď si kupuji něco na internetu a potom jdu do obchodu, tam si něco kupuju a e, jak se vyznat v tom, v čem je rozdíl, pro ně nebude úplně jednoduché. A já eh, chci připomenout, že nám jde zejména o jejich ochranu a to bychom měli ještě jednou vyjasnit. Eh, souhlasím s tím, co jste říkala o přenesení rizika. To se nepodařilo. To se podařilo prosadit u směrnice o poštovních službách. Musíme se podívat na to, co bychom ještě pro spotřebitele mohli udělat a jsem také velmi napjat, jak se celá tato diskuze bude vyvíjet. Já každopádně udělám všechno pro to, abychom na závěr dospěli k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji. Teď paní Gepard. Já vám děkuji a děkuji paní Redingová, že jste dnes mezi nás přišla diskutovat. Je to velmi důležitý návrh, který projednáváme. Já už jsem si říkala, s čím dnes přijdete, jaký přístup zvolíte, protože i během slyšení jste na to byla ptána a e, tehdy jste říkala, že jste pro plnou harmonizaci. A já jsem říkala, ne, tak to rozhodně nepůjde a zdůrazňovala jsem, že po té, co jste udělal v oblasti roamingu, tak určitě i tady se budete zasazovat pro spotřebitele. Eh, vy jste se zmiňovala o příkladu Lucemburska, jak to vypadá tam, a proto jsem se vás chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že některé obchody nechtějí do, doručovat zboží přes hranice, tak jestli je potřeba v takových případech ustoupit z vysoké ochrany spotřebitele. Jsem velmi ráda, že jste to odmítla. A jsem že jste to řekla velmi jasně, protože to, co se objevovalo v dosavadních návrzích komise, v podstatě v praxi znamenalo, že práva spotřebitelů eh, se tím snižují. A to my rozhodně nechceme připustit. A vy jste popisovala právě to, že i z vašeho pohledu Eh, se bude muset mnohé v tomto návrhu změnit. A proto mám druhou otázku. Byla by Evropská komise připravena stáhnout tento návrh a předložit nový, rozumnější, tak, abychom mohli pracovat na správném základu a ne se snažit o velmi eh, namáhavé vylepšování jednotlivých ustanovení, protože eh, teď komise zjišťuje, že si to ne úplně dobře promyslela. Vy jste na to řekla také ne a říkáte, že bychom měli i nadále pracovat na základě tohoto textu, který podle mě není příliš dobrý. A mám tedy třetí otázku, eh, na kterou byste nám měla odpovědět, a to se týká článku 4 kde je základ plné harmonizace a že pokud tedy v některých státech Eh, mají vyšší úroveň, tak by tím museli snížit tu svou úroveň a to není přípustné. Byla byste ochotná se postarat o to, aby tento článek eh, vlastně nevedl ke snížení ochrany, ale aby zajišťoval plnohodnotnou ochranu spotřebitelů ve všech státech, abychom ji mohli případně vylepšit. Myslím, že vaši, na vaší odpovědi záleží podpora sociálních demokratů a myslím, že teprve na tom základě budeme moci rozumně diskutovat o tomto návrhu. Děkuji. Velmi jasné prohlášení z vaší strany. Pan Rošfor je na řadě. Bohužel mimo mikrofon. Já jsem rovněž eh, velmi rád, že jste mezi nás přišla, že jste prokázala velkou míru tvořivosti. Jsme v té situaci, v jaké jsme dnes. Eh, eh, je to velmi složitá situace už poměrně dlouhou dobu a vy jste dnes hovořila o několika nových návrzích, naznačila jste flexibilitu v určitých věcech. A já si myslím, že přesto všechno tady dochází k trošku změně rovnováhy vůči tomu, čemu říkáme plná harmonizace. A já si myslím, že to rozlišení, které navrhujete, je velmi zajímavá myšlenka. Prodej na dálku, jak se tomu říká, který probíhá prostřednictvím internetu, ale kolikrát i jinými formami, neměli bychom zapomínat na telefony ta, nebo na poštu, není to samé jako přímý prodej nebo osobní, osobně uzavřený obchod. A když se podíváme na mnoho aspektů těchto obchodů, tak eh, je velmi zajímavé chránit spotřebitele i tímto způsobem. A to proto, že spotřebitel je kolikrát ve slabším postavení, když eh, si přímo něco kupuje, než když je na internetu, je ohroženějším postavení a proto je to velmi zajímavý přístup. A také bych chtěl říci, že jasné, že u těch obchodů na dálku, obchodů na internetu je velký potenciál pro vnitřní trh. Nemyslím si, že je tak velký, jak se říkala. Nemyslím, že těch, eh, ta ztráta 100 miliard eh, je až tak velká. Taková realita není, ale jsme rádi se na, rádi se na ta čísla podíváme. Myslím, že u přímého obchodu je, celá řad, je velmi málo podniků, které by chtěli harmonizovat podmínky zatímco ten potenciál existuje u prodeje na dálku. Vemme si, že nějaký portugalský nebo irský spotřebitel eh, by měl mít stejné podmínky, jako když si kupuje něco u sebe ve své zemi. A druhá věc, kterou jsem chtěl říci, eh, je to sice zajímavé, ale já si nemyslím, že to všechno vyřeší. Celý ten seznam otázek, eh, na které, nebo se v této zprávě pana Švába objevují určitá řešení, a vy jste to také konstatovala, tak je evidentní, že všechno se tím neřeší. A zůstává tady obrovské množství práce, přestože si vy si myslíte, že je potřeba se zaměřit na prodej na dálku a tady zavést plnou harmonizaci ale já myslím, že tady zůstává celá řada dořešených potázek, specificita u některých produktů, propojení práva mm, vytvořené touto směrnicí s smluvním právem. A proto si nemyslím, že to, co naznačujete vy, je nějaké zázračné řešení. Já myslím, že musíme hledat nová řešení. Příkladem objevuje se také ve zprávě pana Švába, to je jenom jedna věc, ale prakticky v každé kapitole se požaduje od komise posouzení dopadu. Což znamená, že máme před sebou ještě hodně práce. Velmi se mi také líbilo, že jste eh, několikrát, paní komisařka, hovořila o pragmatičnosti, protože o to tady jde zejména. Možná bych ale řekl, že To, jak propojit jednak zvyšování dynamiky pro podniky a na druhou stranu také ochranu spotřebitelů, by bylo zajímavé a velmi důležité, minimálně v oblasti politické komunikace se pokusit o to, abychom stejně intenzivně se zasazovali o ochranu spotřebitelů jako o zlepšení podnikatelského potenciálu na vnitřním trhu. Byl bych rád jenom, aby to bylo vždy velmi jasně komunikováno občanům. Děkuji. Já teď poprosím paní komisařku, aby zodpověděla tyto první tři otázky. Prosím. Obecně za to si myslím, že nejdůležitější je to, aby komise za každou cenu trvala na svém eh, původním textu. Ale vracet se na nulu by zacházelo příliš daleko. Také proto, že v radě i v parlamentu už bylo odvedeno eh, velké množství práce. Čímž chci říct, že u jednotlivých článků eh, je komise flexibilní a může se nad tím dále zamyslet. A můžeme eh, jak radě, tak parlamentu prokázat otevřenost a nebudeme bránit návrhům, které by šly proti vyznění toho původního textu. Ale abychom eh, neopakovali ještě jednou celou řadu věcí, které nebyly úplně jednoduché, musíme si uvědomit, že tento text pochází z roku 2008, teď je rok 2010. A proto bychom, podle mého názoru, měli důvěřovat zákonodárcům, přistupovat pokorně, k tomu budeme rozhodně v komisi u druhého čtení. Až budeme předkládat novou verzi textu, ale opravdu si myslím, že jak členské státy, tak parlament a samozřejmě i zainteresované strany měli možnost se k tomu vyjádřit, přijít se svými návrhy a to se odráží v našem textu. Už v úvodu jsem říkala, že si nedodu představit, že bychom schvalovali eh, text, který se týká ochrany spotřebitelů, kde bychom snižovali úroveň této ochrany. Ale vyhýbat se všude plné harmonizace také asi není úplně nejlepší, protože někde může být užitečná. Tam bychom ji eh, měli ponechat. Tam, kde je nevýhodná pro spotřebitele, tam bychom ji měli eliminovat. Takže bychom na to neměli, podí- neměli se na to dívat ideologicky, měli bychom se na to dívat pragmaticky a měli bychom se snažit hledat rozumná řešení. Samozřejmě, že nejideálnější by bylo mít v maximální míře plnou harmonizaci. Ale upřímně řečeno si nemyslím, že by to mohlo vést k dohodě mezi parlamentem a radou. Protože ty, to dvě instituce se budou muset dohodnout. A co tedy mohu udělat jako zprostředkovatel této dohody? Je snažit se hledat kompromisní řešení a pokud to zákonodárci budou požadovat, tak v druhém čtení budeme moci přijít s novým návrhem. A nyní k ke studiím dopadů. Pan Rošfor říkal, že se v textu požaduje několik studií dopadů. Opravdu? Ale kdyby to mělo být nezbytně potřeba, tak prosím, ale nechceme dělat studie jenom, abychom měli studie. To by znamenalo prodloužení celého procesu. A pokud ta potřeba je tak eh, naléhavá, o tom pochybuji a znamenalo by to obrovskou ztrátu času. Pokud to je nevyhnutelné na, u jednoho nebo jiného bodu, tak prosím, s tím souhlasím, ale v zásadě bych byla proto, eh, abychom to nedělali, protože většina lidí ví, o co jde, jaké jsou ty zásadní, jaké jsou zásadní témata a pokud se to nebude týkat nějakých revolučních návrhů, které budou mít dalekosáhlé důsledky, tak bych spíše se do nich nepouštěla. Spíše bych uvítala, abychom ověřili dopady konkrétních návrhů, abychom se ujistili o tom, eh, jak moc to bude snesitelné pro zainteresované strany. Víme, že musíme ve směrnice najít rovnováhu mezi právy spotřebitelů a zájmy podniků. Obě strany musí být v rovnováze, ale víme, že hovoříme o směrnici o ochraně nebo o právech spotřebitelů. Ale i tak musíme přihlížet k zájmům podniků, a to zejména malých a středních, protože jim nesmíme příliš stěžovat situaci. A na spotřebitele se musíme dělat v kontextu vnitřního trhu. Neměli bychom zvyšovat eh, nebo způsobovat právní nejistotu, ale spíše se pokoušel co největší jistotu. Možná, že to zní jako kvadratura kruhu, ale já si myslím, že se o to musíme tak jako tak pokusit. A jasně, říkám, že bychom k tomu měli přistupovat bod od bodu. A co jsem úplně nepochopila, byla, bylo to, co říkal pan Schwab. Až budeme mít směrnici, tak bychom prostřednictvím informací, které dostáváme od zástupců spotřebitelů a od podniků, bychom měli být schopni je měnit, ale já se to jenom velmi těžce představit, protože když už jednou máme rozhodnutí, tak by to rozhodnutí mělo platit. A potom se to bude transformovat do národních právních úprav Znejistovat všechny ostatní, to by bylo trochu nezvyklé, ale možná Eh, máte nějaký zajímavý nápad, jakým bychom to mohli provést. Já si nemyslím, že už to někdy eh, v minulosti tak to bylo. Zajímalo by mě, jestli bychom mohli něco podobného zabudovat do mechanismu směrnice. To by byla asi novinka nejenom v evropském právu, ale i ve vnitrostátním právu. Děkuji mnohokrát. Myslím, že další velká výzva pro zpravodaje. Další dva stínoví zpravodajové, paní Čorina, pan Trantafilides. Děkuji za zajímavý projev. Bylo to velmi osvěžující. Nikoho nepřekvapí, že to je velmi složitá směrnice, kterou tato sněmovna, rada organizace spotřebitelů i podnikatelské organizace velmi kritizovaly. Oni i my všichni kritizovali hlavně snižování ochrany spotřebitelů a také právní nejistotu, která vzniká z této směrnice. Mám pocit, že dnes jste předložila jisté nové perspektivy, čehož si velmi vážím. Každé, v každém případě vám děkuji za to, že jste se vzdala mechanického uplatňování přístupu plné harmonizace, který zatím komise zastávala. Velmi si to ocením. Děkuji také za to, že jste jasněji řekla, co se harmonizovat dá a co ne. Mám pocit, že jste to naznačila velmi přesně. Ale mám pár otázek po tom, co jsem si vás vyslechla. Za prvé, Říkáte-li, že je třeba zacílit plnou harmonizaci, tak proč potom nevyškrtnout celý článek 4? Jenom opakuji to, co jasně řeklo SAD. Obecně zaujmout minimalistický postup a potom krok po kroku řešit, kde a co se dá harmonizovat. Takže bych požádala o vyjádření článku 4, respektive to rozvést, už jste to krátce zmínila. Za další, jak si myslíte, že se dají vyřešit právní problémy vyplývající z rozsahu působnosti? A za třetí, vy jste činila rozdíl mezi prodejem na dálku a přímým prodejem. Bylo to zajímavé, ale zajímalo by mě, jestli byste to nemohla trochu více rozvést. Především z té složitější stránky. Není totiž možné, že tímto vzniknou dva režimy pravidel? A nebo se zeptám jinak, mělo by to nějaké negativní dopady či negativní stránky? Myslím si, že nám tady také vzniká možnost pouštět se do nových iniciativ, které by zvýšily ochranu spotřebitelů v Evropě. Takže jak se díváte na to, že bychom přidali další věci k tomu, co už je rozjednáno? Děkuji. Také děkuji. Pan Trantafilides. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní komisařce za odpovědi, především ty týkající se harmonizace. Byl bych velmi rád, kdybychom dosáhli tam, kde je to možné, plné harmonizace. Ale pakliže to není možné, tak tam souhlasím s paní Gebhardt není možné akceptovat snižování ochrany spotřebitelů. Plná harmonizace, jejímž dopadem by bylo snížení ochrany spotřebitelů, by pro nás byla zcela nepřijatelná. Rád bych se nyní vyjádřil k kapitole 4. Mám pocit, že při převodu záruk tady dochází k určitému problému. Totiž záruka jde spolu s výrobkem, nikoli se spotřebitelem, s kupujícím. Já si myslím, že by mělo být logické, aby ta záruka naopak šla s kupujícím, aby nešla s produktem. Uh, thank you. Um, Děkuji, prosím. Děkuji také paní komisařce. Pro mě bylo velmi zajímavé vyslechnout si vaše, vaši prezentaci. A zdá se mi, že jsem slyšela, že jste plně disponibilní a že chcete diskutovat s tímto parlamentem o budoucím rozvoji této směrnice, ale také bych ráda něco přiznala. Když jsem si vyslechla váš návrh, na jednu stranu jsem si říkala, to je skvělé, ale na druhou stranu jsem si říkala, o čem to vlastně mluví. Můžete nám vy zaručit, že zde bude dosaženo toho, aby žádný spotřebitel v žádné evropské zemi nepřišel o svá práva? Protože já o tom mám pochybnosti. Na jednu stranu nám říkáte, že to se nestane, ale zároveň nám říkáte, že eh, k tomu dojít může, takže v tom nemám jasno. Můžete nám ještě něco říci o tom, jaké jsou vaše priority? Co to je? Podnikatelé, podniky nebo především spotřebitelé? Jaká je tedy vaše absolutní priorita? Mám v tom trochu zmatek, ale každopádně vám chci poděkovat za to, že jste přístupná k diskusi. Myslím si, že bychom mohli pozměnit směrnici, aby se zabývala výločně přeshraničními transakcemi. To by usnadnilo mnoho věcí, nebo bychom mohli omezit tuto směrnici na transakce po internetu a poté postupovat krok za krokem. Takovým způsobem bychom vyřešili mnohé problémy. A zatím děkuji. Uh, um, děkuji, paní komisařko. Já už jsem v úvodu celkem jasně řekla, že se nedomnívám, že vyšší ochrana spotřebitelů by šla proti zájmům podniků. Naopak, vyšší ochrana spotřebitelů vede k vyšší důvěře spotřebitelů, což je dobré pro podniky. Takže já bych tyto dvě věci nestavila proti sobě. To si myslím, že by nebyla vhodná diskuse. Naopak, měli bychom se zabývat tím, kde je možné posunout vnitřní trh dopředu tím, že bychom posílili právní bezpečnost při přeshraničních transakcích. Právní bezpečnost, která bude sloužit Jednak spotřebitelům, druhá k podnikům. Je to právní jistota pro oba. Co se podniku týče, tak si myslím, že je v jejich zájmu, aby neměli 27 nebo 30 různých systémů, které budou muset uplatňovat. Protože především malé a střední podniky prostě potom přeshraničně podnikat nebudou. Pakliže máme přeshraniční ochranu spotřebitelů, tak to bude na jednu stranu motivovat malé a střední podniky, aby eh, se pouštili do těchto prodejů i spotřebitele, aby je dělali. Co se týče článku 4, tak se zdá, že na ten se soustředila socialistická skupina, čemuž rozumím. Na druhou stranu jsem ale řekla, že si netrvám na úplné harmonizaci ve všech případech. Já jsem to rozdělila do pěti skupin. Řekla jsem, že třeba u definic by byla plná harmonizace dobrá, zatímco v jiných oblastech by spíše byla negativní. A v tomto smyslu jsem odpověděla i paní Gebhardt a paní Torinen. To by znamenalo nutnost změny článku 4. Protože u určitých prvků bychom si mohli ponechat plnou harmonizaci, jelikož by nebyla proti právům spotřebitelů, zatímco v jiných případech bychom se pro plnou harmonizaci nerozhodli. Otázka toho, jestli se to bude týkat pouze světu internetu. To je určitě jedna možnost potom by tato směrnice neměla tak eh, dalekosáhlý dopad, jako není. Ale přesto bylo by to jedno možné řešení. Já jsem říkala, že budu připravena vyslechnout eh, řešení, které předloží zákonodárci. Pokud zákonodárci řeknou, že to má být takto, tak eh, komise se může tímto směrem ubírat. Takže já a priori nevylučuji žádnou možnost. Přistupuji k tomu otevřeně. Dávala jsem si velký pozor při tom, co jsem řekl, eh, při tom slyšení. Řekla jsem, že pokud bychom se drželi této striktní linie, tak eh, by zákonodárci se dostali do neřešitelné situace. A já bych ráda, aby se to vyřešilo. A z toho důvodu je komise flexibilní. jestli vám mohu zaručit, že spotřebitelé nepřijdou o svá práva. No já myslím, že nejlepší záruka toho sedí přede mnou. Já si nemyslím, že tento parlament by odsouhlasil jakoukoliv úpravu, která by vedla ke ztrátě práv spotřebitelů. Respektive pokud by to parlament udělal, tak bych měl pocit, že mu přestávám rozumět, že už to není ten Evropský parlament, který znám. Já si myslím, že vy, jakožto volení zástupci spotřebitelů, tady sehráváte svou roli. A tak to má být. Budu tady velmi pozorně studovat vaše návrhy. A co se týče prohlášení pana lidi se týkající se záruk, které jdou s produktem a nikoli s kupujícím. Já mám pocit, že to je dobrým příkladem toho. Prostě pokud potřebitel jeden prodá ten výrobek druhému, no tak potom ta záruka přejde na dalšího, na to druhého, že jo? Ano, je to pravda komplikovaná záležitost. Já bych apelovala na to, abychom se pokusili najít řešení, která budou pro spotřebitele srozumitelná. Byla bych ráda, abychom nakonec se dopracovali ke směrnici o ochraně práv spotřebitelů. A pakliže tomu tak bude, tak to znamená, že my všichni jsme sehráli svou roli, komunikační roli, a teď, že musíme sdělovat spotřebitelům, jak to má fungovat. A čím komplikovanější to bude, tak tím méně bude spotřebitel z vnějšího světa rozumět eh, tomu, o co nám šlo. Takže i nad tím bychom si měli zamýšlet. Je prostě potřeba, obrazně řečeno, abychom tu loď nepřetížili, jinak se potopí a když ta loď bude potopena, tak ji nemůžeme předvést spotřebitelům. Pokusme se tedy o to, aby ta pravidla byla co nejvíce pochopitelná. Bude-li to nakonec znamenat pokrýt pouze přeshraniční řešení, tak to nebude úplně ideální, ale pokud parlament si myslí, že se situace má vyřešit takto, tak eh, já se o tom pokusím přesvědčit těch 26 dalších eh, komisařů a komisařů, že to tak být má. Uh, teď eh, Mám na seznamu ještě sedm přihlášených. Já bych rád dal ještě slovo panu zpravodajovi na konec a proto bych chtěl poprosit eh, ostatní, kteří budou hovořit, aby byli velmi struční a položili jenom jednu otázku, protože bychom také ještě měli dát čas paní komisařce. Pan Buzoj, pan de Campos, pan Stiller, pan Vanjo, Verňo, všechny dohromady. budeme vás časovat. Prosím, držte se jedné minuty. Pan Buzoj, máte jednu minutu na vaši otázku. Děkuji, děkuji vám, že jste byla také velmi stručná. Eh, já budu mluvit rumunsky, nebo se na vás zlobit, když mi rumunsky neodpovíte. Já bych také chtěl poděkovat za to, že jste ukázal, jaká má být vize nové Evropské unie, která bude podporovat takovou iniciativu a že jste zdůraznila flexibilitu. Já jsem přesvědčen, že potřebujeme úplnou harmonizaci, protože potřebujeme jediný rámec, legislativu, která bude jednoduchá, a kterou budou moci užívat jednoduše občané a podniky. Hovoříme zde o vnitřním trhu. Proč evropský občan například ze Spojeného království by měl mít více práv než například bulharský občan. Minimální harmonizaci tu už máme a byla velmi přínosná pro země, které vstoupily nedávno, ale myslím si, že bychom měli být ambicioznější. Je jasné, že jsme ještě příliš nepokročili. V radě se budou přijímat řešení a zde také. Komise toho nemůže udělat moc, ale Děkuji, že s námi hovoříte tak otevřeně o takto citlivých tématech. Pokud se rozhodneme, že budeme chtít velmi specifickou úplnou harmonizaci, tak aby členské státy mohly vytvářet dodatečná práva na svých územích, to by mohlo být dobré řešení. Ale detaily, o těch jsme se ještě neschodli. A na závěr bych chtěl říci, že eh, chtěl bych vám poděkovat za to, co jste řekla o evropské kampani. Já využívám finance ze své politické skupiny, abych vedl kampaň. A chtěl bych říci, že zde je ještě mnoho otázek, které by bylo zapotřebí harmonizovat. Takže já bych si přál, abych eh, zanedlouho mohl vést informační kampaň v jednotném rámci v evropském měřítku. Děkuji. Uh, Pan Correa de Campos. Děkuji. Pani, pane předsedo, já také budu hovořit svým jazykem portugalsky. Chtěla bych poblahopřát paní komisařce a kromě toho bych jí chtěl poděkovat za to, že tu s námi je. Ale rád bych zdůraznil, že nevím, jestli zde hledáme cíle, které možná nejdou skloubit. Na jednu stranu chceme chránit spotřebitele. Jakým nejlepším způsobem je můžeme chránit? Pomocí směrnice, proto se jmenuje směrnice na ochranu práv spotřebitelů. Ale na druhou stranu chceme rozšířit přeshraniční obchod. A myslím si, že směrnice na ochranu spotřebitelů má jednu zásadní vadu, protože chce skloubit oba cíle. automaticky se bere tak, že pokud budeme pracovat jedním směrem, tak dostaneme výsledky i na druhé straně. Dále se zde hovoří o směrnici o elektronickém obchodě, která je velmi jasná a není problematická, kromě tedy e, těch záležitostí, které se týkají DPH, hotovostních plateb, to znamená plateb v okamžiku předání zboží a plateb na dobírku. Dále se jedná o záruky pro platby kreditními kartem, kartami, tedy záruky pro člověka, který poskytne číslo kreditní karty a jméno, že tato informace nebude zneužita. Ale paní komisařko, to se musí vyřešit ještě s pomocí dalších komisařů, takže jsme ve složité situaci. Paní komisařko, vy zde hovoříte hodně o flexibilitě. Navrhujete nám, abychom oddělili dvě skutečnosti. Na jedné straně bychom měli obchod, který vy nazýváte face to face, to znamená přímý obchod a obchod na dálku. Připouštíte, že zde může docházet ke dvěma typům různého chování eh, v oblasti harmonizace. Kdyby tomu tak bylo, nehrozí nám to, že budeme mít dva různé typy legislativy, které se budou navzájem odporovat? Děkuji. Uh, um, já vám děkuji. Teď paní Štálar. Děkuji, paní, pane předsedo. Paní komisařko, bylo tady řečeno už mnohé, takže to nebudu opakovat, ale já bych se chtěla vrátit k internetovým transakcím. Když se kupujete knihu u Amazonu, tak je to něco jiného, když si kupujete celou koupelnu na internetu. A já myslím, že by potřeba rozlišovat různé transakce. Já myslím, že jste hovořila o ztrátě ve výši 100 miliard, ale jsou to všechno malé transakce, nebo se týká malých nebo velkých podniků. Mě by zajímalo více podrobností o tom údaj, abychom mohli rozlišovat, co se vlastně skrývá pod tím pojmem internetové transakce a jaké náklady jsou s tím spojeny. Hovořili jsme také o transakcích, které probíhají osobně a já mám vždycky, mě vždycky zajímá, kdo všechno má přístup eh, k těmto věcem. Jste hovořila o tom, že jaké 20% spotřebitelů má pocit bezpečnosti na internetu, když si kupují něco na internetu ale to také souvisí eh, s důvěrou vůči prodávajícímu a s ochranou. A když budeme mít diferenciovaný systém internetových transakcí, tak tím v podstatě jenom zvýšíte lidi, kteří se nejsou úplně jistí při eh, nákupu na internetu. Ale děkuji vám za vaši otevřenost. Eh, velmi to ceníme. Budeme v té diskusi pokračovat a myslím, že se nabídla hodně inspirujících, inspirativních myšlenek. Děkuji a paní místopředsedkyně, na závěr paní Verňu. Děkuji. Já děkuji paní komisařce za to, že mezi nás přišla. My víme, že eh, se budete snažit o co nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů, jako tom bylo v vašem minulém období a souhlasím s vámi, že dobře informovaný spotřebitel, který je chráněný, bude mít důvěru a tím bude více utrácet a tím to povzbudí naši ekonomiku a bude to dobře pro podniky a pro celý vnitřní trh. Nicméně všichni víme, že úplná harmonizace je nemožná, aspoň ne v současnosti, a že je potřeba se zaměřovat na konkrétní oblasti a snažit se povýšit ta nižší úroveň v některých státech na vyšší úroveň a zachovat vyšší úroveň v těch ostatních. Hořel se o několika dobrých věcech. Já myslím, že se nám nepodaří najednou jednotnou úpravu v těch předsmluvních, u předsmluvních eh, podmínek. Ty jsou ale velmi důležité pro spotřebitele nezbytné na tom dále pracovat, abychom zajistili co největší právní jistotu, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Potom jste hovořila o dálkovém prodeji. Já myslím, že tady bychom mohli eh, najít eh, jednotnou úpravu, například u důvodu odmítnutí nebo u odstoupení od smlouvy a také u těch internetových transakcí jste hovořil o tom, že harmonizace tady možná není, těch systémů je příliš mnoho, ale položil jste naprosto zásadní otázku, kdo na sebe bere riziko. A to chce vědět spotřebitel. A ten podnik také. A proto mám otázku Nasledující, jak se díváte na ty výhodné nabídky, protože ty se také někde objevují na internetu. Paní komisařko, máte slovo. Plná harmonizace je nemožná. Neprojde. Já mám přehled o tom, jak vypadá většina v radě, jak vypadá většina parlamentu a plná harmonizace neprojde v žádném případě. A proto to musíme řešit jinak. A přesně proto jsem říkala, že jsem připravena výjít parlamentu i radě vstříc. A co se týče informací, tak to určitě, ale teprve poté, co dokončíme naše práce tady. Nejprve musíme najít řešení a to se držet. Jsou ty cíle skutečně neslučitelné? Podívejme se na konkrétní příklad roamingu. Nejprve nám bylo řečeno podniky, tedy operátory, že všichni zkrachují, pokud prosadíme nařízení o sazbách roamingu. Ale co se stalo? V prvním roce platnosti se zvýšilo používání telefonu v zahraničí o 30% ve srovnání s tím předchozím rokem. Znamená, že objem spotřeby se dramaticky zvýšil. A proto si myslím, že i tady u těch přeshraničních transakcí na internetu, pokud tady bude více bezpečnosti, více jistoty, a to jak pro spotřebitele, tak pro podniky, tak to povede k nárůstu spotřeby a k eh, něčemu množství prodaných služeb. A proto si myslím, že bychom to měli zkusit. To velmi nízké procento v současnosti je podle mě v moderním světě promrhanou příležitostí, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Samozřejmě, že v mnoha ohledech budu potřebovat pomoc ostatních komisařů. A proto jsem také říkala, že cokoliv zejde tady odsud z parlamentu, tak budu muset probrat s 26, možná ne úplně ve stejné míře se všemi ostatními komisaři. My víme, že na konci bude muset být rozhodnutí komise. Nicméně riziko rozlišování mezi pravidly v případě dálkového a přímého prodeje tady rozhodně je. V ideálním světě bychom měli maximum harmonizace u obou typů prodeje, ale tam ještě rozhodně nejsem. Jednou možná se k tomu pomalu dopracujeme. A teď to tak nevypadá a možná, že si musíme zvolit aspoň jednu možnost. Paní Stáler jsem chtěla říct, že si naprosto uvědomuji, že jsou různé typy internetových transakcí a stejně tak jsou různé typy přímého prodeje. A pokud si například kupujete na internetu písničku, a pokud by to bylo jednoduché, tak by bylo méně piráctví hudebního. Pokud máte mladého člověka, který se třikrát legálně snaží koupit nějakou písničku a nepovede se mu, tak po čtvrté si to stáhne nelegálně. Protože to bude mnohem jednodušší. A tak to bychom k tomu měli přistupovat. Musíme zajistit jednoduchý, bezpečný způsob přeshraničních transakcí, tak abychom, eh, aby to vedlo k vytvoření důvěry. A to říkala také paní Verňo. A já si myslím, že spotřebitelé by neměli eh, nést to riziko, když ty podmínky jsou velmi... Co? To jsou podvodné nebo podvodné nabídky. Teď nemluvím jménem komise, teď mluvím za sebe. Já se trošku obávám hromadných žalob že by jedno mohli vést k americkému systému, a to by rozhodně bylo katastrofické. Já jsem naprosto pochopila, že něco takového nechcete, ale já bych v tom byla velmi opatrná. Diskutuje se o tom dlouho v, uvnitř komise. Několik eh, komisařů má na to názor a ještě jsme nedospěli k rozhodnutí. <clears throat> Takže to, co jsem říkal, je osobní postoj, ale není to postoj komise. Já vám děkuji. Teď už máme čas opravdu velmi málo. Paní Rapty, paní Rila, pan Arias. Kdybyste mohli být co nejstručnější se svými otázkami. Paní Rapty, máte minutu. Děkuji. Děkuji vám také, paní komisařko. Mně se velmi líbí, jak k věcem přistupujete. Byla jste komisařkou v době, kdy v Řecku byla socialistická vláda, já se na to velmi dobře pamatuji. Včera byl Den spotřebitelů a směrnice se dotýká zejména spotřebitelů. Nicméně ve vašem projevu včera v Madridu jste hovořila o tom, že podniky by měly být na prvním místě a celá ta dnešní diskuse by se měla odvíjet toho, o jak zlepšit ochranu spotřebitelů, ale vždycky skončíme u podniku. Už jsem jednou říkala, že jsme velmi líbí váš přístup, já vím, že jste velmi metodická, systematická, ale mohla byste mě přesvědčit o tom, že vaší prioritou je skutečně ochrana spotřebitelů? Next is Heidi Rühle. Heidi Rühle. Já také zkusím co nejstručněji i já. Děkuji za vaše návrhy, děkuji také za velmi eh, praktický přístup, eh, případ od případu a podporu vás naprosto v otázce definic, to je podle mě smysluplný přístup, asi nemá smysl eh, rozlišovat přeshraniční a nepřeshraniční. Myslím, že když máme definici, tak by se měly týkat všech typů obchodu. Mám jednu dotečnou otázku. Pochopila jsem vás správně v tom, že podporujete změny u článku 4. Podle mě to je naprosto zásadní věc. Pokud se to podaří tady, tak ten eh, přístup případu případu bude dávat smysl. A co se týče internetových transakcí, tak tady jde také o platební metodu a ochranu údajů. To je úplně nejdůležitější, pokud sám nepodaří vyřešit to, tak to nepovede k nárůstu internetových transakcí. A pan Arias na úplně nakonec. Eh, Děkuji, pane předsedo, a paní Redingová za to, že jste zde a děkuji za vaše příspěvky. Já bych vám chtěl říci, že nemohu souhlasit s tím, co jste řekla o elektronickém obchodu. Myslím si, že je to nejlepší nástroj, abychom mohli využít směrnici na práva spotřebitelů. Chtěli bychom vyjádřit, že věříme v jednotný evropský trh. A já si myslím, že na internetu bychom mohli vysvětlit evropským spotřebitelům, našim voličům, že my se o ně staráme a staráme se také o jejich práva. Rád bych řekl, že když jste odpovídala na otázky mého kolegy, jste hovořila o příliš velkých právech spotřebitelů a že tato práva, když jsou příliš velká, mohou způsobovat problémy. Já si nejsem jistý, že občané mé země znají dobře všechna svá práva, která v současné době mají ve Španělsku. Také si nejsem jist tím, že Úplná harmonizace by bylo to nejlepší. Myslím si, že to by mohlo omezit práva spotřebitelů v některých zemích, jako například v mojí zemi. Jsem si jist, že občané v mé zemi neznají dobře všechna práva, která mají. Chtěl bych se tedy zeptat, jakým způsobem bychom mohli harmonizovat tak, abychom navýšili práva ve všech 27 státech za pomocí směrnice, na které pracujeme. Takže nejedná se jenom o tvořivost, ale měli bychom rozpracovávat do detailů některé body, které, pomocí kterých bychom dosáhli úplné harmonizace. Děkuji. Uh, Děkuji. Dám paní komisařce možnost na to reagovat eh, a potom dám slovo panu Švabovi, aby nám naznačili, jak bych chtěla, abychom pokračovali v této oblasti a také případně harmonogram. Paní komisařko, prosím. Paní Rapty bych ráda řekla, že jsem si nikdy nemyslela, že když je někdo pro spotřebitele, tak to znamená, že je proti podnikům a naopak. Já si myslím, že tyto dvě věci jsou provázány. Opravdu si to myslím. Pokud vytváříte politiku, tak víte, že obě dvě tyto oblasti potřebují jasná pravidla. Já jsem se ptala spíše na prioritu, jestli... Já mám pocit, že tady se jedná o směrnici o právech spotřebitelů. To ale neznamená, že se můžeme snažit dosáhnout absolutna, přičemž bychom tímto absolutnem zničili malé a střední podniky. Snažím se tedy říci, že bychom měli dosáhnout nikoli maximální, ale optimální ochrany spotřebitelů, to poskytuje zároveň podnikům právní jistotu. A když hovořím o podnicích, tak si prosím povšimněte, že především odkazuji k malým a středním podnikům, protože co se velkých nadnárodních podniků týče, tak ty problém nemají. Naše malé a střední podniky, především ty, které fungují při hranici, a tady zase musím říci, že země hovoří eh, Lucemburčanka, protože u nás jsme, jsou v podstatě pouze příhraniční oblasti. To jsou oblasti, kde je potřeba zabránit tomu, aby došlo k porušo- narušování, pokřivování hospodářské soutěže. Myslím si totiž, že to podmiňuje růst a zaměstnanost nebo přispívá k růstu zaměstnanosti. Nemyslím si tedy, že ochrana a posilování práv spotřebitelů by nemohlo pomoci malým a středním podnikům. Naopak může, pokud se to udělá inteligentně. A proto říkám, že je potřeba tyto dva zájmy vyrovnat. Takže já si myslím, že eh, otázka se netýká priorit. Tady teď hovoříme o právech spotřebitelů, ale práva spotřebitelů by neměla jít na úkor vývoje našich malých a středních podniků, protože jinak ty malé a střední podniky zavřou a přijdeme o malá pracovní místa a o růst. O pracovní místa a o růst. K paní Rule. Myslím si, že to je poměrně jasné. Když vyškrtneme článek 4, nebo takto. Kdyby rada a parlament nechtěli mít plnou harmonizaci v žádném článku, no tak to by znamenalo automaticky výmaz článku 4. Co se definic týče, tak tam si myslím, že bychom mohli dosáhnout maximální harmonizace. Takže si myslím, že tady by nemělo jít o zrušení, ale o změnu článku 4. Že to je logické. Já tady nechci vystupovat z ideologické pozice. Pokud je potřeba změnit článek 4, protože všude nebude plná harmonizace, no tak ho změníme. Pokud nikdy nebude plná harmonizace, tak ho nebudeme potřebovat. Takže toto bychom měli řešit na konci té diskuse, nikoli na začátku. Začníme tedy tím, že vyřešíme tento problém a potom uvidíme, jestli je třeba upravit ty hlavní zásady, které jsme umístili na začátek právního textu. Úplně souhlasím s tím, že je potřeba najít řešení, které by chránilo osobní údaje. Tady mě asi věříte, že to myslím zase ideologicky. Spotřebitelé nebudou mít důvěru v nakupování online, a to ani teď neřeší otázku přeshraničních nákupů pakliže nebude zaručena bezpečnost plateb. Takže to je reálná otázka a myslím si, že paní Cruz bude mít v této oblasti opravdu spoustu práce. Protože ono to všechno závisí na důvěře. Pakliže spotřebitelé mají důvěru a cítí se bezpeční a jistí že platba proběhne a dostanou zboží, tak pak si po internetu kupovat budou. Pokud malé a střední podniky zase budou mít jistotu, že mají z toho zajištěný příjem, tak to budou používat. Přezhraniční dluh třeba. 60% těchto dluhů není možno vymáhat. No a často to znamená pro malé a střední podniky prostě likvidaci. A tady musíme najít nějaká řešení, tak abychom eh, vybudovali důvěru a zároveň jistotu. A tady si myslím, že také začínají práva spotřebitelů u této důvěry. S tím, že budu potřebovat eh, spolupráci ostatních kolegů a kolegyň v této oblasti. Samozřejmě, že bych ráda kouzlila, pane Ariasi. A vykouzlila vám tady maximální ochranu. To by bylo skvělé, kdyby to tak šlo. Ale obávám se, že politicky by to zrovna reálné nebylo. Parlament, si myslím, nás určitě dostane k optimu a já se pokusím eh, k tomuto optimu a optimálnímu řešení kráčet s vámi. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste odpověděla na tolik otázek a předložila tolik nových zajímavých nápadů a možných řešení. Dám slovo ještě jednou kolegu Švabovi, Chcete zhrnout tuto diskusi a naznačit, jak byste chtěli, aby se pokračovalo? Děkuji, já jsem velmi rád, eh, že mohu ještě na závěr zareagovat. Mám šest bodů. Eh, bylo to tady už řečeno od kolegy, který odešel. Eh, byla to otázka hodnocení dopadu. Vy jste také dostala, paní komisařko, pracovní dokument. Tam anglicky stojí, že we have a further to assess, musíme ještě dále posoudit což ale automaticky neznamená, že požadujeme studii dopadu. A koordinátoři se také dnes bavili o tom, jaké pracovní dokumenty si necháme zpracovat v této oblasti. Za druhé, práva spotřebitelů a práva spotřebitelských organizací by měly být na takzvaném černém seznamu. A pokud mají pocit, ten černý seznam se nevyvíjí správným směrem, tak jim budeme muset dát ujištění, že pokud eh, se vyvíjejí nějaké praktiky nebezpečným způsobem na trhu, tak komise eh, slíbí, že se s tím něco bude dělat. To je ta flexibilita, o které jsem hovořil. A lidé budou mít důvěru v evropské zákony. Za třetí, eh, plná harmonizace. Mně se velmi líbilo, že paní kolegyně Turnen hovořila o mechanistickém uvažování, ale já si nemyslím, že je možné být mechanicky pro nebo proti. Jde přece o to, abychom kus po kusu zkoumali, kde můžeme posílit práva spotřebitelů. Nebo kapitola od kapitoly bychom tak měli postupovat a já to zohledním, kolega Busoj hovořil o informační kampani, o které se zmiňovali vy a já jsem o tom také přesvědčen, že čím transparentnější budou práva, tím sebe jistější a tím lépe informovaní budou spotřebitelé, budou je požadovat a budou se potom lépe v praxi vymát. A za páté, paní Verňo o tom hovořila, že je potřeba oddělit dálkový obchod a přímý obchod a potřeba o tom dál diskutovat a já se na to těším, jak říkali ostatní, eh, první návrh bude předložen v Dubnu, týkající se kapitoly 1 a doufám, že do léta se nám podaří prodiskutovat i zbytek té zprávy a že nakonec uspějeme k dobrému konci. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. Mám pocit, že to jasně vytyčilo směr dopředu. Děkuji Vivian Redding mnohokrát za náš výbor, že s tak velkou energií reagovala naše otázky a že také předložila praktické návrhy. Mám pocit, že dnes jsme učinili větší, větší pokrok než za celou diskusi předtím a že to je také díky vám. Takže teď je míček na naší straně kurtu a budu se těšit na další setkání a snad už při něm budeme mít eh, možnost nabídnout nějaká řešení. Um, Dobrá. Takže poprosím ti, ty z vás, aby, eh, kteří nás opouští, aby nás opustili urychleně, protože máme před sebou ještě jeden bod. Dáme nějakých 30 vteřin lidem, aby opustili sál. A pak dostane slovo pan Repo.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 Um, takže zatímco ostatní odcházejí, tak poprosím, abyste se mezi sebou bavili co nejméně, protože bych teď rád, abychom se přesunuli k důležitému stanovisku pana Repo. Týká se to inovační politiky společenství v měnícím se světě. Teď máme předloženo 10 pozměňovacích návrhů, takže už se jedná o druhé kolo diskuse. Pane Repo, máte slovo můžete reagovat na ty pozměňovací návrhy, případně na cokoliv jiného. E, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kollegat, oli varsin... Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, musím říct, že paní komisařka působila velmi inovativně, což mě potěšilo. Rád bych se ale vyjádřil ke strategii 2020. Možná jste si všimli, že jednou z priorit je takzvaný inteligentní růst. Takže růst, vzdělávání a tak dále. Jeden z cílů této strategie je vytvořit inovativní unii. V budoucnosti výzkum a inovační politika by měla být zaměřena do určitých oblastí. Tedy zaprvé se musíme rozhodnout o tom, jaké máme společné cíle a o tom, jaké výzvy chceme hlavně řešit. A potom musíme koordinovaně dosáhnout ještě lepších výsledků. Výzkum a trhy by na sebe měly úžej navazovat, tak abychom byli schopni rychleji vytvářet eh, produkty, po kterých je na trhu poptávka. Víme, že Evropská unie a její občané mají vysoké znalosti a jsou velmi inovativní, ale velký problém s inovací spočívá v tom, že v Evropě nejsme schopni úplně využít veškerých znalostí a, a inovací, které máme. Na myšlenka je hodnotná u inovace pouze na samém začátku. Takže myslím, že v tomto kontextu nás stále ještě hodně věcí čeká. Malé inovativní společnosti, které zaznamenávají velký růst, by potřebovaly mít lepší přístup k financím. Musíme obecně zlepšit situaci podniku, ale k tomu potřebujeme dobře fungující vnitřní trh. Potřebujeme rozvinout otázku evropského patentu, protože evropský patent by firmám mohl přinést výrazné finanční prostředky, jak říká komise ve své studii, a také by mohl mnoho prostředků ušetřit. Kromě toho bychom také měli harmonizovat v Evropské unii patentové soudnictví. Co se veřejného sektoru týče, tak ten je také důležitý, jelikož z veřejných prostředků je možno inovace podporovat. Myslím si, že bychom se také měli na, poučit od praxe na vnitřním trhu Spojených států. Evropská unie věnuje mnoho prostředků do podpoření inovace, je ale potřeba zajistit, aby finanční prostředky byly jednodušeji proveditelné, uplatnitelné a eh, administrovatelné. Potom ještě pár dalších záležitostí k mému textu bych rád zmínil. Měli jsme deset pozměňovacích návrhů. Děkuji paní Ilianě Ivanova, paní Krojcman za jejich pozměňovací návrhy. Musím říci, že do určité míry s nimi souhlasím a že jsem ochoten všechny pozměňovací návrhy, které jste předložili, přijmout. Já sám jsem předložil dva pozměňovací návrhy po poslední diskusi a jejich cílem je zajistit, aby se v budoucnosti inovace soustředila na to, co potřebují uživatelé a co potřebuje společnost. Takže eh, vinovac, že inovace by měla se hodně řídit poptávkou. Protože spotřebitelé a uživatelé vlastně mají svá práva a mají právo i na to využívat eh, výhod inovace. To bylo tedy cílem prvního pozměňovacího návrhu. Cílem druhého bylo vyjádřit se k otázce financování výzkumu a vývoje. A pan Schwab zmínil, že pouze dvě země Evropské unie, Švédsko, Finsko, věnují do inovace více než 3 HDP. S tím, že 10 evropských zemí dokonce investuje do výzkumu a vývoje méně než 1 HDP. Financování této oblasti je v době krize ještě důležitější, protože na základě těchto financí eh, potom bude možno podporovat růst a vznik pracovních míst. V Barceloně byl stanoven 3% cíl, který je součástí strategie 2020. Děkuji. Uh, Já vám děkuji, pane Repo, za velmi důkladnou práci, plnou informací. Nemáme tady moc eh, stínových zpravodajů, máme tady několik náhradníků, takže bych se chtěl zeptat, kdo bude ti vystoupit. Švan švá, paní Ivanován, pan Kreutzmann, pan Bílen tady není. Paní Rüle, chcete něco říci? Paní eh, Rüle? Pan Kreutzmann? Vy jste plný stínový, potom náhradní stínový. Děkuji. Já budu velmi stručný. Pan zpravodaj říkal, že přijímá pozměňovací návrhy a já si myslím, že bychom se měli pokusit v oblasti inovací posunout vnitřní trh kopředu. Týká se to evropského patentového práva a klíčová otázka je, jak co nejvíce ušetřit peněz. Já si myslím, že by se to podařilo, kdybychom měli jednotné patentové právo v Evropě. A já doufám, že se to brzy podaří eh, přijmout to rozhodnutí o komunitárním patentu. A dále bych chtěl zdůraznit, eh, a to by byl velmi důležitý signál v Evropě, že u klíčových technologií eh, by Evropa měla více podporovat, například u biotechnologií. Tam to platí, ale u těch zelených technologií to ještě není úplně eh, pravda. U nanotechnologií také, a říkám to naprosto vědomně, že bychom vždy měli sledovat, jaká rizika nebezpečí z toho vyplývají. A ještě jednu věc bych chtěl zdůraznit, a sice, že ve vědě a výzkumu bychom měli stanovit vysoké standardy pro ty, kteří je provádí, aby nebyli ohroženi. Ale příležitosti, které se nám nabízejí tímto návrhem, jsou eh, velké a příkladů je celá řada, hm, například eh, výroba elektřiny z větru nebo eh, nanotechnologie u aut nebo pohon aut, například eh, lak na autech bude moci přijímat sluneční energii a to bude moci pohánět auta. To všechno bude možná jednou pravda. A proto bychom to měli podporovat také takzvané regenerativní energie. A to všechno bude mít strategický dopad pro Evropu a proto bychom tyto klíčové technologie měli podporovat. Děkuji. Pan Schwab? Pan Jurile. Já musím jednu věc doplnit. Já jsem nepředložila žádný pozměňovací návrh, ale dnes odpoledne jsme vedli tady diskusi o standardizaci a já si myslím, že to téma je pro inovace ještě důležitější než mnoha ostatní věci. Eh, takže jsem na to zapomněla. Možná, že bychom někde ještě mohli připojit eh, půl větu. Je to z mé stránky trochu hloupost, ale já si myslím, že tady jsou souvislosti. Jinak pana Svaroda plně podporuji. Myslím, že předložil velmi kvalitní zprávu. Já jsem si jist, že můžete zvážit ústní pozměňovací návrh ještě před hlasováním. Ta lhuta je zítra, jestli se nepletu, takže by se to dneska odpoledne ještě musela vyřídit. Andreas Schwab, chcete něco říci? Já vám děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Ivanově se musím omluvit. Už jsme o tom hovořili jí eh, jsem chtěl poděkovat za její přispění k této práci, že ta spolupráce byla velmi dobrá. Za druhé, eh, právě jsme hovořili o tom, že eh, je potřeba zvýšit výdaje jednotlivých českých států na vědu a výzkum. Já nevím, jestli se díval na usnesení připravované k strategii 2020. Tam je řečeno, že ten tříprocentní cíl je potřeba dosáhnout. A nedosáhneme to jenom tak, že to napíšeme někam na papír, ale že se podíváme stát od státu, jak se to zmiňoval u Švédska a Finska, že se musíme podívat u všech 27 členských států na to, jestli to dosahují a jestli to dosahujeme celkově i na evropské úrovni. Velmi často to minulosti bylo tak, že ty členské státy, které byly tak dobře, tak říkali, dobře, my nedáváme tolik, ale Finsko a Švédsko dávají víc a tím pádem je to v pořádku. Tak to prostě být nemůže a proto vítám, že eh, k tomu zaujímáte stanovisko ve své zprávě. Ještě k pozměňovacím návrhu paní kolegyně Ivanové. Vy jste u bodu 1 napsala, že dobré správné fungování vnitřního trhu musí být zúrazněno. Bylo to důležité, aby tady byly vypíchnuty jako pohon hospodářského růstu malé středně velké podniky. A já jsem velmi rád, že budeme moci podpořit většinu pozměňovacích návrhů. Ještě druhý, o kterém bych chtěl zmínit, je číslo 9. Samozřejmě, že trh hraje velkou roli při recepci inovací. Já bych byl rád, kdybychom to mohli přijmout. Také eh, u spotřebitelů, jak jsme to mohli, tady hrají svou roli tak, aby ty inovace mohly eh, se uchytit. Děkuji. Pan Apaleco z komise má na starosti i politiku inovací. Chtěl byste se vyjádřit ke zprávě pana Repo? Eh, ještě předtím, než eh, dám slovo panu Repovi, aby to všechno zhrnul. Děkuji vám, pane předsedo. Já to řeknu velmi stručně. Protože všechno, co je zmíněváno v této zprávě, je v souladu se stanoviskem komise. Já jsem velmi rád, že tím pádem nám vyjadřete podporu, protože nám to umožňuje předkládat ambiciozní návrh v létě prostřednictvím, poté co bude přijata strategie 2020, takže vám ještě jednou děkuji. Děkuji. Pane Repo, chcete ještě se o něčem zmínit? Zítra v 10 se bude hlasovat další zprávě. Takže možná byste se mohl vyjádřit k tomu, co říkala paní Rüle, jestli to přijímáte nebo ne. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za vaše připomínky. Myslím, že to, co bylo řečeno o standardizace, tak to tam můžeme zítra zapracovat. Já to přijímám. Děkuji. Takže eh, já vám děkuji, mám jenom pro vás jednu otázku, možná, že byste mě zítra mohl ujistit, že u čísla 10, kde mluvíte o financování vědy a výzkumu a že je potřeba zvýšit výdaje jednotlivých států už na 3%, já mám pocit, že to byly celkové výdaje zahrnující jak státní výdaje nebo vládní výdaje, tak i výdaje soukromého sektoru. A možná, že se pletu. Byl bych rád, kdybyste to mohl ověřit, eh, protože potom bychom tam mohli hovořit o členských státech, ale muselo by tam být členské státy a Eh, průmysl a soukromá sféra. Ale nechám to na vás a zítra nám můžete říci, jestli se pletu nebo ne, jestli ty statické údaje o tom hovoří nebo ne. Pan Repo evidentně souhlasí. Tím pádem končíme naši diskusi. Budeme pokračovat zítra v naší schůzi. Chtěl připomenout eh, jenom kolegům, kteří tady ještě jsou a rozešleme e-mail. Poprosíme sekretáře, aby rozešlala e-mail, abyste si všichni vzali své hlasovací karty. Máme před sebou hodně hlasování. Doufám, že se nám to podaří co nejrychleji. Zítra se ráno zase uvidíme a děkuji vám za vaši spolupráci dnes odpoledne.